Dear colleagues, Vážení kolegové, myslím, že je na čase začít. Také proto, že už nyní máme pár minut spoždění. Začneme prvním bodem pořadu jednání, což je přijetí eh, návrhu pořadu jednání. Musím oznámit, že paní Gardiny po dohodě se stínovými zpravodaji požádala o odložení hlasování o její zprávě o nesilničních mobilních strojích, což je bod 7 na agendě, na 15. září, aby měla víc času dokončit kompromisní návrhy a diskutovat s politickými skupinami. Jestliže nejsou žádné námitky, pak s tímto pozměněním může být návrh pořadu jednání přijat. Bod číslo dvě, sdělení předsedy. Dnes máme tlumočení do 22 eh, jazyků a jako vždycky eh, dokumenty ke schůzi jsou dostupné elektronicky na aplikaci e-meeting. doporučení koordinátorů, to je bod 3. Tato doporučení byla elektronicky rozeslána a jestliže nejsou námitky, mohou být schváleny. A nyní můžeme přejít k bodu čtyři. Máme tady ministrini životního prostředí Lucemburska. Děkuji paní ministrině Karol Dýšburg za to, že k nám dnes přišla a představí nám priority eh, lucemburského předsednictví v nadcházejícím pololetí. Děkuji paní ministrini eh, za tuto příležitost pro členy našeho výboru, protože na začátku semestru je důležité eh, absolvovat výměnu názorů a začneme tím, že vám rovnou dám slovo, abyste k nám mohla promluvit na úvod a poté eh, proběhne debata s poslanci výboru. Prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové. Já jsem velice ráda, že jsem sem dnes mohla přijít, že mám příležitost představit eh, priority v oblasti životního prostředí, které má lucemburské předsednictví. Eh, témata lucemburského předsednictví samozřejmě závisejí na legislativních návrzích, které předkládá Evropská komise a také na tom, co komise raději stáhla. Já osobně musím říct, že jsem byla velice zklamaná pracovním programem Evropské komise na rok 2015, protože ten eh, legislativní balíček oběhového hospodářství například byl stažen a ta to odůvodnění komise bylo takové, že stejně si dohodu nedovedeme představit, zatímco ale ta práce v parlamentu a v radě vlastně byla na samém počátku. Pokud jde o toto téma, tak bych vám přesto ráda poděkovala za vaši připravenost na tom pracovat. Objevové hospodářství je totiž obrovskou šancí na to, jak učinit naši ekonomiku konkurenceschopnější a také jak nastartovat růst pracovních míst. Na podzim bychom měli mít tedy nový návrh od komise, to už ale bude vlastně na konci lucemburského předsednictví a Doufáme, že ten návrh bude dostatečně ambiciózní, že se to neomezí pouze na rozšiřování pravomocí komisařů, ale že skutečně tam bude posílena i ta úroveň environmentální ochrany. A také beru na vědomí rezoluci Evropského parlamentu, kterou Evropský parlament na plenárním zasedání ve Štrasburku 9. července přijal a také chci Eh, poblahopřát eh, paní zpravodajce, stejně tak jako stínovým zpravodajům za výborně odvedenou práci. Beru si z toho to, že vlastně máte u této problematiky stejné cíle jako lucemburské předsednictví. Pokud eh, jde o ochranu životního prostředí, Eh, máme eh, zde eh, směrnici, která se týká národních emisních stropů. Na to bychom se chtěli v tom nadcházejícím semestru soustředit, protože tento návrh hraje zásadní úlohu v boji proti znečištění vzduchu a také to souvisí se snižováním předčasných úmrtí v důsledku znečišťování. Delegace dosud ověřují ty návrhy, které stanovil Mezinárodní ústav pro aplikované systémy a jejich analýzu, ale doufáme, že ta situace bude brzy moci již být odblokována. Eh, předsednictví potom ten návrh před, prostuduje. Prostudujeme také pozměňovací návrhy Evropského parlamentu a doufáme, že poté se budeme moci v blízké budoucnosti soustředit na dohodu s parlamentem. Potom zde máme také návrh o znečišťujících budoucích eh, emisích eh, silničních vozidel, takzvaná norma Euro 5 6. To je další bod, který se týká omezování emisí zde si tedy uvědomuji, že nejprve bude třeba, aby národní experti dosáhli kompromisu, pokud jde o ty skutečné emise, real driving emissions. Nicméně my budeme paralelně s tím nadále intenzivně pracovat. Myslím si, že pokud jde o určitá opatření, která by spoluzákonodárci měli přijmout, že se na tom asi shodneme, tedy spíše, že bychom je měli přijímat my, přece rada a parlament, než Eh, komise v rámci delegovaných pravomocí. Předsednictví také bude věnovat velkou pozornost eh, práci parlamentu na tomto tématu, především potom hlasování ve výboru ENVY, které by se mělo uskutečnit 23. září. A potom podle těch výsledků a záměrů vaší instituce bude předsednictví připraveno opět zabývat se dalšími negociačními možnostmi. Je zřejmé, že témata týkající se kvality vzduchu jsou velice úzce provázány s otázkou klimatu, což je samozřejmě další prioritou lucemburského předsednictví. V tomto směru eh, se budeme zabývat i novým návrhem, který se týká eh, výměny emisních povolenek. A právě dnes vám pan komisař Arias Kaněte představí nový návrh, stejně tak ho představí na neformálním jednání ministrů životního prostředí 23. července. Takže i zde bych chtěla velice ocenit práci Evropského parlamentu a příslušného zpravodaje a také bych chtěla poděkovat panu komisaři eh, Kanětemu, že si stál na svém, protože eh, reforma v oblasti ETS je jednou z klíčových reform a jednou z cest, jak může Evropská unie si i nadále e, zaručit tu úlohu jakéhosi předvoje v boji proti klimatickým změnám. Předsednictví e, zahájí na začátku září práce v příslušné pracovní skupině pro životní prostředí, ale potom to samozřejmě bude na těch dalších předsednictvích, aby nalezli dohodu s Evropským parlamentem. Nyní se podívejme na ty na legislativní otázky. Rada přijala e, závěry o ozelenění evropského semestru a strategii Evropa 2020. To bylo již 28. října loňského roku. A tyto závěry obsahují velice jasné poselství, které se týká environmentálních a udržitelných aspektů strategie. Ty závěry jsou dosud platné a my předpokládáme, že Rada pro životní prostředí 26. října tohoto roku povede debatu o evropském semestru a také o příslušných e, takzvaných škodlivých dotacích, harmful e, subsidies. Lucemburské předsednictví přikládá velký význam ochraně e, biodiverzity. To je další téma, tedy ochraně jak v Evropě, tak na celém světě a snažíme se vypracovat v tomto bodě efektivní strategii. Velice pečlivě budeme sledovat i práci Evropského parlamentu a také zprávu z vlastní iniciativy vašeho zpravodaje a v prosinci potom navrhneme závěry eh, rady ke střednědobému přeskumu strategie na ochranu biodiverzity. Tato strategie nám byla přislíbena panem komisařem Velou někdy na polovinu podzimu. Dále eh, s ohledem na přijetí těch závěrů se budeme zabývat eh, také zprávou Evropské agentury pro životní prostředí. Chtěli bychom těmito závěry přispět eh, k dosažení cílů strategie do roku 2020 a také k tomu, abychom měli jasnější rámec, pokud jde o to, čeho jsme již dosáhli a čeho ještě máme dosáhnout, co ještě stojí před námi. Očekáváme tu zprávu eh, s velkým eh, zájmem a samozřejmě také očekáváme to, co vyjde eh, z přepracování směrnic, které se týkají přírodních stanovišť a ptáků, habitats a birds. Dále samozřejmě zde máme i velice nabitou agendu, která se týká ochrany životního prostředí na půdě OSN. OSN. Jednak v těchto dnech proběhlo jednání v Addis Abebě, které se týká financování rozvoje a potom ještě v New Yorku v září se uskuteční další setkání na půdě OSN, které se týká udržitelného rozvoje a stanovení agendy po roce 2015 a potom samozřejmě v Paříži na konci roku se bude konat konference smluvních stran COP21. Agenda udržitelného rozvoje po roce 2015 musí být v souladu s klimatickými cíly a zpráva generálního tajemníka OSN eh, zde skutečně odpovídá naším očekáváním. On potvrdil znovu ten cíl nutnosti eh, snížit teplotu o 2 stupně Celsia. Rovněž musíme posílit ten environmentální aspekt, protože udržitelnost životního prostředí je naprosto zásadní pro dosažení cílů v oblasti vymícení chudoby, protože ti nejchudší lidé vždy trpí znečištěním životního prostředí nejvíce. Ta Agenda pro roce 2015 je jednou z priorit lucemburského předsednictví a také celého předsednictví a rovněž o tom bude jednat neformální rada 22. a 23. července. Ta se také bude týkat udržitelných cílů v oblasti životního prostředí a budeme tam diskutovat s panem Achimem Steinerem. Jak víte, dámy a pánové, nacházíme se ve zlomovém období pro Evropskou unii. Environmentální aký je v současnosti ohroženo eh, v důsledku eh, renacionalizace a také nedostatku eh, nových pravidel. A my musíme dbát na to, abychom společně přispěli ke zlepšení kvality života našich občanů a také, aby to vše vedlo ke konkurenceschopnosti a inovativnosti naší ekonomiky. Musíme v boji proti klimatickým změnám být hrdí na to, co již Evropa v tomto směru dokázala, tak abychom sloužili jako jakýsi příklad. A nyní se podívejme na ten hlavní bod, který se uskuteční během našeho předsednictví, což je tady ta konference smluvních stran COP21 v Paříži. Chtěla bych v první řadě potvrdit, že Rada pro životní prostředí 18. září přijme závěry, které budou sloužit jako jakási příprava konference smluvních stran a my se pokusíme mít co nejambicioznější mandát na tu konferenci. Jsme přesvědčeni, že je třeba v Paříži dosáhnout ambiciózní dohody, která umožní zastropovat tu teplotu na té úrovni, tedy minus 2 stupně Celzia. Také je třeba mít jakousi dlouhodobou vizi přechodu na ekonomiku a obecně společnost s nízkými emisemi. Proto ale potřebujeme udržitelnou, dynamickou a závaznou dohodu o těch cílech a o prostředcích, jak těch cílů dosáhnout. Takže potřebujeme naprosto jasná pravidla, potřebujeme, aby ten proces byl transparentní. Pouze taková smlouva, která povzbudí všechny účastníky konference smluvních stran, vyšle jasný signál pro všechny aktéry, nejen pro vlády, ale také podniky, nevládní organizace a místní společenství. E, nedávné prohlášení G7 v červnu je také velice povzbudivým signálem v tomto směru a že to poselství tedy bylo slyšeno i na těch nejvyšších úrovních. Lucemburské předsednictví se bude v budoucnosti soustředit také na financování boje proti klimatickým změnám, protože to bude důležité pro dosažení té dohody v Paříži a to financování bude jednou z našich priorit a budou o něm také diskutovat naši ministři, jak financí, tak životního prostředí. My se budeme snažit eh, podporovat myšlenku eh, takzvaného toolboxu eh, sady nástrojů a to, aby ty zdroje financování byly jak soukromé, tak veřejné. Dříve než eh, vám dám slovo pro vaše dotazy, bych eh, ještě chtěla upozornit na to, že některé ty otázky, eh, které spadají pod váš výbor, například zdraví zvířat a zdraví lidí a bezpečnost potravin, nespadají do mého portfolia, ale představí je naše ministrině zdravotnictví. Já se pokusím eh, ze všech sil zajistit, abychom u těch důležitých témat postoupili během našeho předsednictví kupředu. Již nyní se těším na spolupráci s vámi v budoucích měsících a děkuji vám za vaši pozornost. Thank you very much for your... Děkuji vám Děkuji vám za váš úvodní projev a nyní můžeme začít s prvním kolečkem otázek a dáme slovo nejprve zástupcům politických skupin a nejprve dám slovo Ivu Beletovi za EPP. Dobré dopoledne, pane předsedo, paní ministrině. Um, jest... Několik poznámek holandsky. Nejdříve bereme na vědomí, že jste velmi ambiciózní v oblasti oběhové ekonomiky. Chcete na ní klást vysoké nároky a v tomto vás můžeme pouze podpořit. Rozhodně můžete vycházet z toho, že v parlamentu a zejména v tomto výboru naleznete věrného partnera, když půjde o to i nadále vyvíjet nátlak na komisi, aby předložila v příštích týdnech ambiciózní návrh. Jste uvadla, že jádro vašeho předsednictví, a v tom se všichni shodneme, bude klimatická konference COP21 v Paříži. Vy budete vést vyjednávání, já doufám, že budou úspěšná. Ať je to již náhodou či ne, dnes pan Kaněte předloží svůj návrh. Návrh systému obchodování s emisemi, který má být zreformován, tak aby průmysl a oblast energetiky přispěla k tomu, abychom mohli dodržet naše redukční cíle do roku 2030 a mám tím na mysli redukci o 40 Já si kladu otázku, jak přistupujete k námořní a letecké dopravě, neboť myslím si, že v těchto oblastech Eh, bychom měli ještě odvést velký kus práce. My tedy očekáváme mezinárodního dohu během příštích let, tak to stojí v našem usnesení. Co uděláte proto, abyste dosáhli něco na mezinárodní úrovni a pokud na mezinárodní úrovni ničeho nedosáhneme, jak chcete věc řešit na úrovni evropské? Mám tedy na mysli leteckou a námořní dopravu. A dále systém obchodování s emisemi. Kdo může učinit ještě více, kdo by se měl snažit nejvíce? Má to být průmysl náročný na energii, mají to být výrobci energie, ale tady je třeba si uvědomit, že jsme vystaveni mezinárodní konkurenci a musíme také zohlednit zájmy průmyslu. Nechceme přeci náš průmysl vyhnat z Evropy. Musíme tedy zohlednit nebezpečí úniku uhlíku, toho, že se nám budou stěhovat energeticky náročné eh, druhy průmyslu ven z Evropy. A dále carbon resetting, to zúčtování s emisemi v rozvojových zemích. Chtěli jsme tento přístup je opustit, ale možná by to bylo určité řešení, zejména proto, abychom měli lépe vybavený klimatický fond. A na závěr, paní ministrině, jste hovořila o směrnici o ptactvu a habitátech a o biodiverzitě která je vystavená na jistých místech v Evropské unii jistému tlaku. Já se ptám, chcete tyto změrnice směrnice o ptactvu a habitátech nech, ponechat tak, jak byla, či by bylo vhodnější se odvážit jít cestou přepracování. Máme si vyžávat od komise hodnocení a návrh reformy? Víme, že je vyvíjen nátlak na eh, jisté typy biotopů a druhů ptactva, ale jistě jsou zde i střety zájmů s průmyslovou činností nebo i někdy se zemědělskou činností v určitých biotopech. Takže jak se stavíte možnému přepracování této směrnice? Ja, vielen Dank, äh, Frau Ministerin. Děkuji, Děkuji, paní ministrině. Já musím sám za sebe říct, že se velmi těším na lucemburské předsednictví, protože jeho pracovní program zní velice slibně. My jsme tady měli eh, nedávno komisaře Velu a pak eh, tady byla nadnesena otázka refitu. A my jsme se, myslím, většinově shodli na to, že evropskou legislativu v oblasti ochrany životního prostředí nemůžeme stavět na hlavu. Musíme ji nejdříve zrealizovat na místě a zrealizována implementována ještě není a já si myslím, že by to byl kompletně špatné znamení, kdybychom celý ten balíček nyní otevřeli. A mě by zajímalo na radě, na radě je jistý pohyb, to vím, jsou tam určité tendence v tom smyslu, že by bylo možné otevřít Natur 2000. Já jsem rád, že německá spolková vláda, ministr zemědělství a také ministrině životního prostředí se vyslovili jasně proti, proti tomu, aby byla otevřena Natura 2000. Ale jak jsem říkal, v radě jistý pohyb a vy máte možnosti během eh, vašeho předsednictví eh, přijmout odpovědající závěry rady a já se vás ptám, jakým směrem by pak případně takovéto závěry šly. A nyní čistý vzduch. Dnes eh, odstartujeme takový první stupeň, první krok v oblasti čistého vzduchu. Dobře víme, že tady máme tisíce lidí, kteří kvůli znečištění vzduchu umírají předčasně, takže je třeba jednat, o tom jsem přesvědčen, co vaší paní ministrině zdravotnictví, o tom budeme hovořit, ale část toho tématu spadá i pod vás, takže se budeme věnovat jistě tématům, jako je dusík a metan a budeme běhovat, bojovat za to. Já doufám, že získáme většinu Doufám, že někteří kolegové se ještě pohnou, naleznou odvahu, podpoří nás. Budeme bojovat za to, abychom této oblasti měli dobrou legislativu. A mne by zajímalo, do jaké míry již pokročila debata na radě, zda již eh, rada ví, jak, jaký postoj má, nebo existují na radě nějaké obtíže, tak abychom jim eh, je pomohli nějak odstranit, protože já jsem přesvědčen, že skutečně třeba zredukovat ty tisíce předčasných úmrtí každý rok. Je skandální, že v tak silném společenství, jako je Evropa, nejsme schopni zredukovat toto číslo, ba naopak v posledních letech neustále stoupalo. To tedy v krátkosti z mé strany, co se týče konference COP21. O tom budeme ještě hovořit, samozřejmě s ohledem na klima a pro nás bude klíčové to, co bude představeno dnes odpoledne, tedy reforma systému eh, obchodování s emisemi, protože velké procento našich emisích, které vytváříme v Evropě, chceme tedy upravit, upravit jak s nimi budeme zacházet. Myslím si, že je to něco, čím se bohužel budeme muset zabývat ještě velice mnoho. Já jsem sám zvědav, do jaké míry se pohne parlament na tomto místě, zda přijde s ambiciozním návrhem, nebo já tady vidím poněkud nebezpečí, že v budoucnosti budeme mít standardy pro elektrárny, pokud tady nebudeme mít eh, srozumitelně a rozumně eh, zreformovaný systém ETS, tak se budeme muset eh, bavit o standardech pro elektrárny, také například pro uhlí, proto, když se tedy vyrábí z uhlí elektrická energie, hovoříme tady o úsporných eh, žárovkách, ale na druhou stranu Rtuť je tam velkým faktorem a aktuální studie nám ukazují, kolik rtuti například v Evropské unii je, je eh, vypouštěno do vzduchu právě uhelnými elektrárnami, což je skutečný skandál, takže my musíme se postarat jednak o redukci CO2 a tím také zredukujeme další škodlivé látky, protože bude méně emisí, ale musíme zredukovat a upravit také další škodlivé eh, látky a pokud systém ETS proto bude příliš slabý, tak budeme muset zvážit jiná legislativní opatření. Děkuji ani paní Göring za ECR. <clears throat> Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Eh, Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, jménem eh, politické skupiny EKR vás srdečně vítám u nás na výboru. Již jste hovořila o tom, že já vypracovávám zprávu z vlastního podnětu o hodnocení v polovině období strategie pro biodiverzitu. A já se tedy o tom nyní krátce zmíním a položím několik otázek. Paní ministrině, Myslím si, že máte hezké moto pro vaše předpednictví Unie občanů. Zdá se, že lucemburské předsednictví se skutečně rozhodlo pro Unii občanů, což odpovídá také skutečným potřebám EU, neboť míra důvěry evropských občanů v Unii klesla vlastně již do mínusové oblasti. Proto je třeba, aby se Unie více zabývala přáními a potřebami svých občanů. Pokud si uvědomíme, že celková problematika biodiverzity a přírody vůbec je něco, co občana skutečně velmi zajímá, tak je to jakýsi jméno tekel pro mě. 450 lidí se již zúčastnilo kampaní za přírodu, což je iniciativa, která funguje výborně a občané jasně ukazují, že si dělají obavy. Nechtějí, aby se oslabily zákony na ochranu přírody v EU. A proto se vás ptám, jak zajistíte, aby tento signál, který vyslali tisíce občanů, byl skutečně také zohledněn. A rád bych také věděl, jakou perspektivu zastáváte vy s ohledem na skutečnost, že evropská ustanovení která se skutečně implementují, někdy vedou k velkým úspěchům. Jasné zlepšení biodiverzity. Ovšem, v některých členských státech jsou problémy, zejména v tom, že právě není správně a dostatečně implementováno. Proto se vás ptám, jaký postoj zastáváte v této věci, co si o tom myslíte. Byste nám tak trochu už prozradila i stát tajemství, protože jste řekla, že chcete mít hodnocení strategie pro biodiverzitu. Možná byste nám mohla prozradit ještě trochu více. Informovat nás o tom, jaké přesné záměry v této oblasti má lucemburské předsednictví. My doufám, že lucemburské předsednictví bude naším silným spojencem v této věci a přeji vám ho úspěchu. Děkuji a není za Alde pan Gerbrandy. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, paní ministrině, za vaši jasnou a velmi ambiciozní prezentaci. Já se domnívám, že v našich politikách je problém s tím, že to máme určitý paradox, že ta nejdůležitější rozhodnutí neděláme my, ani ministři životního prostředí, ale někdo jiný tedy e, jiní poslanci a ministři. A vy si to velice dobře uvědomujete a já tleskám tomu, že organizujete tu společnou radu pro financování klimatické politiky. To si myslím, že je velký krok vpřed. A velmi se těším na závěry této společné rady. E, děkuji vám za to. Nejde tady ale pouze o klima, ale i o další oblasti. A já se ve své otázce soustředím právě na to. Když se podíváte na oběhové hospodářství, tak eh, minulý týden eh, jsme v parlamentu měli debatu a nebyl tam eh, komisař Vela za životní prostředí, nebyl, nebyl v hemicyklu, byli tam dva místopředsedové, Timmermans a Katainen, kteří mají na starosti naši ekonomickou politiku. Což podle mého názoru je velmi pozitivní znamení. A když se vezmeme zprávu McKenzie, která byla představena 25. června, tak tam se hovoří o oběhovém hospodářství e, z hlediska e, přínosů nejen v řádu e, miliard, ale přímo bilionů. A údajně oběhové hospodářství, cituji, je hlavní politic, hlavním politickým ekonomickým projektem Evropy. Takže má otázka zní, jste ochotná společně s radou ECOFIN eh, zorganizovat schůzi o eh, oběhovém hospodářství? protože přínosy pro životní prostředí eh, jsou skvělým vedlejším efektem oběhového hospodářství. Efektem, který je tolik potřebný z ekonomických důvodů. A konečně, pane předsedo, k biodiverzitě. My jsme viděli zprávu o stavu přírody a jestli je z ní něco jasné, pak to, že zatím neděláme dost. Naprosto tedy nesouhlasím eh, s otázkou Iva Beleta. My bychom neměli oslabovat eh, nebo otevírat směrnici o ptácích a habitatech. To je eh, jedna z nejúspěšnějších směrnic, kterou v Evropě máme. A otázka zní, co musíme dělat, abychom vylepšili stav přírody. Co dělat více, než děláme nyní? se zprávou o stavu přírody. E, tam, tam je identifikován problém také se zemědělstvím. Zemědělství, zejména intenzivní zemědělství, e, je tam bráno jako jeden z hlavních e, důvodů ztráty biodiverzity. Víme všichni, že společná zemědělská politika není zrovna úspěšná. Původní návrh komise byl značně oslaben jak radou, tak parlamentem. A moje otázka tedy zní, jste ochotná bojovat eh, za revizi společné zemědělské politiky s ohledem na biodiverzitu? A konečně, paní ministrině, souhlasíte se mnou, že bychom měli ukončit tu současnou praxi, kdy eh, rozhodnutí o zemědělství Eh, se odehrávají eh, pouze v, v tom sektoru zemědělství a nikoliv na koreperu. Je to jediná otázka, která se neprojednává na eh, koreperu, ale v úplně izolovaném rozhodovacím orgánu, což je podle mě jeden z důvodů, proč rozhodnutí, rozhodnutí o zemědělství neprospívají celé společnosti. Děkuji. Děkuji. A nyní za GUE Kateřina Konečná. Také mě dovolte popřát paní ministrní hodně úspěchu, protože priority, které nám i tady dnes opakovala a které si klade lucemburské předsednictví, jsou velmi, velmi ambiciozní a když pomineme to, že v srpnu uh, se de facto v evropských institucích ani nedá nic zorganizovat, protože se nepracuje, tak jí zbývají čtyři měsíce na to, aby je stihla realizovat s tím, že závěr samozřejmě a pevně věříme, že to velké finále uh, bude na konferenci v Paříži, takže ne, nezbývá nám než jí popřát hodně štěstí eh, v její práci a eh, snad to, aby minimálně eh, polovinu těch priorit si mohla říct v tom prosinci, že má splněno. Já jsem se chtěla zeptat na ty národní emisní stropy, protože to hlasování v Evropském parlamentu bude až na konci října. Chtěla bych vidět, jak vidíte, paní ministrně, ten další postup v rámci eh, těch následujících jednání, ať už trialogu, případně zda už dneska rada připravuje a kdy mm, se o tom bude jednat zcela vážně eh, své pozice v rámci eh, národních emisních stropů. Zároveň bych se chtěla zeptat na jedno téma, které tady nepadlo, ale patří do kompetence našeho výboru a to je informovanost spotřebitelů a ochrana spotřebitelů. Je to vážný problém, ukazuje se ve všech studiích, že spotřebitelé jsou klamáni a e, velmi často to má i zdravotní důsledky na stav obyvatelstva, tak zda se chcete v tomto věnovat i, e, nebo, e, nebo věnovat i této oblasti v rámci předsednictví. Další dotaz, který jsme tady dneska ještě nezmínili, nebo oblast, kterou jsme tady dneska nezmínili, je, že vy sami píšete ve vašem dokumentu k předsednictví že se budete snažit přispět k demokratické diskuzi a revizi povolovacího řízení pro geneticky modifikované organismy. to je velké téma zde v evropském parlamentu mě by zajímalo jak se na to lucemburské předsednictví dívá zda tuto debatu chce opravdu reálně otevřít protože my ji tady v našem výboru vedeme eh, vedeme ji i s komisí a e, bylo by fér znát, znát váš názor. A poslední e, dotaz je, jak e, vnímáte pro zatímní spolupráci. Vy jste říkala, že do Paříže pojedete s velmi ambiciozními cíly, jak doufáte v rámci rady, ale my pořád máme tak trošku chaos v tom, kdo vlastně v té Paříži bude za tu Evropskou unii jednat, kdo povede ty klíčové, klíčové jednání, takže jak vy vnímáte tu kooperaci a spolupráci mezi hlavními hráči, kteří budou v Paříži rozhodovat, samozřejmě vy v rámci předsednictví a životního prostředí byste měli mezi ně patřit, ale jen si nejsme úplně jistí, že to, co my si tady myslíme v Evropském parlamentu, to, co přijde z komise a následně to, co přijde z rady, eh, bude moc být úplně sjednoceno, což by byl asi ten cíl, abychom těch ambiciozních cílů dosáhli. Děkuji. Thank you very much. And now for the green Děkuji vám a za zelené Buzz Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji paní ministrině za to, že jste nám představila eh, velice ambiciozní půlroční plán, eh, který se týká velice mnoha témat, které máte na agendě. Bude to tedy velice zajímavých šest měsíců, bude se vyjednávat o kvalitě ovzduší, patrně se bude diskutovat o biodiverzitě, o oběhovém hospodářství. To jsou všechno velmi závažná a důležitá témata a já se těším na spolupráci s lucemburským předsednictvím, ale to velké téma je samozřejmě Paříž na konci roku. A e, na to bych chtěl soustředit své otázky. Když si vezmeme tu situaci, v jaké Evropská unie je, e, tak by se dalo říci, že Evropská unie nabízí něco, dává něco na stůl, nicméně e, určitě budeme mít v Paříži protivníky. A mě by zajímala vaše strategie. Eh, jak si myslíte, že Evropská unie by měla před Paříží, ale i v Paříži eh, se připravovat na to, aby nabídla více, bude-li to během vyjednávání potřeba? Protože víte, jak to ve vyjednáváních chodí. Přijdete s nabídkou, eh, jenže ostatní od Evropy něco očekávají a my na to musíme být připraveni. A myslím si, že chybou Kodaně bylo to, že Evropa nebyla připravená na flexibilitu během samotných vyjednávání. Mě by tedy zajímalo, eh, jak to hodláte provést, abychom jaksi se nezabetonovali na základě eh, závěrů Rady, Ekofinu eh, a životního prostředí a abychom nevytvořili pozici, ze které už se nebudeme v Paříži moci hnout tři věci, kde si myslím, že je potřeba, aby Evropa ještě něco udělala. Mě by zajímal váš názor. Eh, za prvé, eh, Evropa se zavázala ke snížení o 20% do roku 2020, přičemž víme, že s velkou rezervou tento cíl překonáváme. Takže by bylo velice jednoduché, kdyby Evropská unie v určitou chvíli nabídla na stůl více do roku 2020, protože už teď jsme ten cíl překonali. Eh, plánujete otevírat tuto debatu také na Radě pro životní prostředí? A e, za druhé, ta přeskumná doba, revizní doba, patrně budeme potřebovat pětiletou dobu. Já vím, že Evropská unie uvažuje do roku 2030, nicméně v těch vyjednáváních jde také o pětileté cíle nebo pětiletou revizi. E, jak si myslíte, že by měla vypadat pozice Evropy tady? A za třetí, když diskutujeme o cílech do roku 2050, kde EU nabízí minus 60%, tak víme, že tento scénář je v souladu e, s dvoustupňovým cílem pou pouze pokud dojde k velkým, velkým negativním emisím hned po roce 2050. A Evropská unie je naprosto nepřipravená nebo eh, vůbec nijak netuší, jak dosáhnout těch negativních emisí. Takže eh, já bych rád od vás slyšel, jak tuto debatu budeme otevírat, protože bez těchto negativních emisí eh, evropský závazek v žádném případě není v souladu s dvěma stupni Celsia, což si myslím, že není možné. A jinak se těším na skvělou spolupráci. Děkuji. A nyní za EFDD pan Afronte. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní ministrině. Dvě nejdůležitější věci po nadcházejících měsících podle mého názoru jsou COP21 a směrnice o habitatech a ptácích. Ale o tom již mnozí kolegové hovořili, hovořila jste o tom i vy ve své prezentaci, kterou považuji za velice jasnou a relativně úplnou vzhledem k času, který jste měla k dispozici. Takže eh, ještě k té zprávě o stavu přírody. Ta je založena na celé řadě údajů získaných v uplynulých eh, letech. Ale na jedné straně jsou zde, je zde velký rozpor mezi údaji pro přírodní stanoviště na zemi a těmi mořskými. A je, uznává se, že u těch námoř, mořských přírodních stanovišť a obecně moří je těch e, znalostí velice e, málo. E, týká se to také rybolovních příležitostí, a komise zde říká, že je velice znepokojená především situací ve středozemním moři a také v Černém moři, kde dochází k velkému přelovování a dochází tedy k překračování té eh, maximální eh, možné povolené míry výlovu. Viděli jsme také, že je velice obtížné implementovat eh, udržitelný eh, rybolov, aniž máme k dispozici dostatečné vědecky potvrzené údaje. A u moře tyto údaje prostě nemáme. Potřebujeme mnohem větší objem výzkumu, abychom mohli vybudovat odpovídající vědeckou bázi, abychom potom mohli uplatňovat ty naše politiky a zlepšit stav moří. Takže já se chci zeptat, co vaše předsednictví chce dělat, aby tyto mezery byly zaplněny. Thank you very much, Mr. Front. And now for the group ENF, uh, Mr. Jalk. Děkuji a nyní za ENF pan Jalk. Madame le ministre, Vážená paní ministrině, vítám vás na našem výboru. Váš úkol není vůbec jednoduchý, protože pokud, eh, když se změní eh, předsednictví, tak eh, komisaři, tak Ministři musí přicházet do výboru a představovat priority předsednictví. My tedy každého půl roku zde slyšíme poměrně velké eh, banality o růstu, o eh, pracovních příležitostech, o ETS, o balíčku, který se týká boje proti klimatickým změnám, o potravinovém řetězci, o geneticky modifikovaných eh, organismech a tak dále. Potom samozřejmě o klimatickém oteplování a o konferenci v Paříži. Takže to jsou vlastně ty eh, priority lucemburského předsednictví a v podstatě je to taková, eh, takový, je těch cílů prostě eh, hodně, projevuje se zde taková jakási žravost těch předsednictví. My jsme prostě zavaleni tou komunikací a já si myslím, že prostě za těch šest měsíců vaše předsednictví eh, nezanechá nějaké výrazné stopy na jakémkoliv z těchto témat. Je eh, třeba zde pracovat v dlouhodobějším horizontu, nepracovat eh, jaksi v tom v té lhůtě těch šesti let, kdy se předsednictví neustále střídají. Myslíme si, že byste se měli omezit třeba na tři priority. Všichni generálové vědí, že pokud chtějí vyhrát nějakou bitvu, tak se musí soustředit pouze na několik eh, věcí. Takže, paní předsedkyně, já bych byl skutečně rád, kdybyste se odvážili být originální a vybrat skutečně několik málo těch témat jako, jsou, jako svou hlavní prioritu, což samozřejmě neznamená, že byste měli eh, ponechat stranou ta ostatní témata. Například eh, ve Francii, pokud jde o eh, znečištění vzduchu, tam ty zdravotní náklady se pohybují až eh, kolem 100 miliard euro v těch nákladech. Děkuji mnohokrát a nyní po prvním kole otázek od zástupců jednotlivých politických skupin předám slovo lucemburskému předsednictví, paní ministrini, aby se pokusila zareagovat na dotazy, které naši kolegové položili. Dámy a pánové, v první řadě vám chci poděkovat za vyjádřenou podporu. Jsem velice ráda, že podporujete naši snahu zvednout tu hozenou rukavici. K otázkám pana Beleta nejprve. Všechny sektory, vzdušný, námořní a také samozřejmě průmysl, všechny sektory tedy musí přispět k dosažení společných cílů. My sdílíme vaše obavy, reformu, která se týká výměny emisních povolenek co nejdříve po jejím předložení, zanalizujeme Dali jste se dotazoval na směrnici o přírodních stanovištích a ptácích. To je v podstatě jeden z takových hlavních pilířů naší strategie na ochranu přírody. A velice důležité je, aby tato směrnice, nebo tyto směrnice byly řádně implementovány, tak abychom měli také dostatečnou právní jistotu. A já zopakuji to, co říkal pan Matias Grote, Řekl jste, že tam, kde se to skutečně implementuje správně, takže výsledky jsou dobré. My se domníváme, že bychom se měli soustředit na řádnou implementaci a také samozřejmě hovořit o financování a obecně o sladění finanční politiky. Dostávám se k otázce Matiase Groteho. Tam šlo o biodiverzitu. Tam jsem velmi potěšena tím dopisem, který byl eh, zaslán a jistě se pokusíme v našich závěrech eh, stanovit to, co momentálně máme. Vidíme, že máme velké úspěchy tam, kde směrnice se správně uplatňují, implementují, tam máme právní jistotu a funguje to. V tomto smyslu se, myslím, shodneme v našich názorech a to druhé téma, o kterém jste hovořil, to byl čistý vzduch. I v této oblasti se pokusíme co možná nejvíce to téma odblokovat a pohnout se dál. Zajména co se týče směrnice NEC, ta debata na radě, kterou jsme naposledy měli, byla skutečně dalším krokem směrem k lepší kvalitě vzduchu. Další eh, dotaz je pana Desmakera, které se také částečně týkaly biodiverzity. Tam jsem již, eh, myslím, jasně řekla, jaká je pozice předsednictví, takže já vám děkuji za to, co jste řekl a eh, těším se na spolupráci s vámi. Ano, eh, my máme to heslo Unie občanů. Skutečně měli bychom se zaměřit na kvalitu života v Evropě a měli bychom také s tím spojit ten náš evropský příběh. To je možná také na adresu pana Jalka. Měli bychom eh, propojit eh, s tím naším heslem také tu celkovou debatu, protože pokud se nám nepodaří udržet naše cíle v oblasti životního prostředí dostatečně vysoko, ať jde o biodiverzitu, ať jde o ochranu čistého ovzduší, pokud se nám to tedy nepodaří propojit s kvalitou života občanů, tak bude velice obtížné pro občany, aby to pochopili. Takže si myslím, že skutečně je třeba toto eh, vše podávat v celkovém kontextu. K panu Gebrandimu já bych asi měla některé věci upřesnit. Ta eh, rada ministrů životního prostředí bude dvojí. Jednak bude neformální rada a potom bude ta formální rada, která se bude týkat i toho financování a té sady nástrojů. A ministři financí o těchto věcech budou také hovořit jak na formální, tak neformální úrovni. Nicméně máte naprostou pravdu, lépe bych to sama neřekla, že ty politiky musíme sladit. Neměli bychom eh, o životním prostředí nebo zemědělství rozhodovat odděleně. Musíme to vědět opět jako věci spolu související. k dotazům paní Konečné. Vy jste položila některé otázky týkající se směrnice NEC, které národních emisních stropů, jak se k tomuto zamýšlíme postavit. My bychom chtěli začít eh, nejprve vést bilaterální jednání se zeměmi a skupinami, a to již v září. A chtěli bychom postupovat co nejrychleji, aby se celá situace odblokovala. A poté zde padly dotazy na ochranu spotřebitelů a také na GMO. Těmito tématy se bude zabývat eh, kolegyně ministrině zdravotnictví a také ministr zemědělství, takže tato témata bych jim přenechala. K tomu, co říkal Bas Eichhout, já si myslím, že evropská pozice je skutečně ambiciozní. My máme minimálně těch 40 a doufáme, že do září budeme mít dobrý mandát, že budou jasné ty dlouhodobé cíle, to pětileté přeskumné období. My chceme, aby ta dohoda byla dynamická. A abychom ji měli, tak samozřejmě musíme eh, navýšit ty ambice, co nejvíce to půjde. A pokud eh, my již vlastně překračujeme ty cíle, které jsme si stanovili, tak nám to právě umožní, aby ta dohoda byla ambicioznější a umožní nám to dosáhnout lepších výsledků. Myslím si, že u těchto klimatických otázek je velice důležité v první řadě, aby ty cíle byly jasné a pro všechny dobře pochopitelné. Tak, aby průmysl a hospodářství mohly činit eh, ta rozhodnutí s tím, že tedy těm cílům dobře rozumí, tak aby se podařilo emise snížit. Potom eh, pan Afronte, ten eh, hovořil o těch námořních habitatech, námořních přírodních stanovištích, to je součástí té strategie pro biodiverzitu a tématem toho střednědobého přeskumu. A k tomu, co říkal pan Jalk, myslím si, že těch e, řešení je skutečně celá řada těch hnutí v oblasti klimatických změn, je celá řada a my v první řadě se musíme hovořit jasně k našim občanům a je třeba propojit ty jednotlivé priority. Tou hlavní prioritou je zachovat kvalitu života našich občanů a zároveň přihlížet k tomu, že máme tu planetu, na které žijeme, jen jednu. A nemůžeme nikam odejít, musíme prostě žít na ní. Proto musíme se eh, snažit opírat vše o ekologii, ekonomii a sociální aspekty, co jsou ty tři hlavní eh, pilíře udržitelnosti. A pro nás to tedy znamená především zachovat kvalitu života našich občanů. Doufám tedy, že jsem tímto zodpověděla většinu vašich otázek. Mnohokrát vám děkuji za pozornost a za vaši podporu. Děkuji za vaše odpovědi. A teď začneme s druhým kolem otázek, kde budete patrně muset odpovídat na více otázek. A začneme rovnou panem Michelem Dantenem ale chtěl bych připomenout, že musíme dodržet čas hlasování a proto prosím všechny kolegy, aby se omezili na minutu a půl. Děkuji. Michely, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, já bych vám chtěl nejprve upřímně popřát mnoho úspěchů ve vaší funkci. Skutečně váš úkol je nelehký v těch nadcházejících měsících. Vy jste představila vaše priority. Komise také zahájila veřejnou konzultaci, pokud jde o směrnici Habitat a ptáci v rámci programu REFIT a měla by být také do konce roku dokončena strategie eh, biodiverzity. Měli bychom proto také zodpovědět eh, otázku Eh, která se týká eh, zemědělství a také eh, škod, které působí vlci. Vlk od roku 2009 již není ohroženým zvířetem, jeho populace se neustále zvyšuje a i v alpských eh, regionech a v atlantském regionu, kde 80 vlků žije, již vlk není ohrožen. Máme zde také Bernskou umluvu a směrnici o habitatech, které by měly být eh, dodržovány. Já jsem se v rámci mise, která mi byla ve Francii svěřená, navštívil i další eh, země a chci si, a kladu si otázku, zda například eh, musí eh, pastýři chránit eh, svá stáda ovcí, leží přitom někde pod nějakým igelitem na té pastvině, tak jak jsem to viděl v Rumunsku nebo v, v Polsku. A skutečně lidé mají ty eh, podmínky velice obtížné a často třeba celá stáda jsou eh, vybita těmi eh, vlky a ti lidé potom ještě musí navíc platit peníze, za které si stáda koupili. Ti lidé jsou skutečně potom velice psychicky vyčerpáni a já bych vás vyzval k tomu, abyste je skutečně, abyste tato místa navštívila. A například e, je zde i nebezpečí, že ti pastýři, kteří jsou skutečně e, zoufalí, přeruší Tour de France. Um, uh, Děkuji, pane předsedo. E, já bych chtěl poděkovat paní ministrině za to, že přišla a za to, že jste odpověděla ohledně národních emisních stropů. Mohla byste, je-li to možné, říci více detailů o těch klíčových třecích bodech v radě eh, ohledně této směrnice. A eh, druhá otázka se týká eh, něčeho, co jsem četl, a sice, že lucemburské předsednictví má v úmyslu zezelenit evropský semestr, tedy lépe začlenit životní prostředí do toho širšího cyklu ekonomického řízení. Mohla byste dát nějaký konkrétní příklad toho, jak vaše předsednictví bude prosazovat ten zelený aspekt e- e- evropského ekonomického řízení? Děkuji. Děkuji. Nyní paní Gerling. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, paní ministrině. I já bych se chtěla zeptat na národní emisní stropy, eh, což vás patrně nepřekvapí a vezmu to velice stručně. Nemůžeme předjímat výsledek dnešního hlasování nebo hlasování v říjnovém plénu, eh, nicméně my už jsme o tom diskutovali spolu a eh, já vím, že rada nejedná zrovna dynamicky, což je politování hodné. A já bych se vás chtěla zeptat, můžete mě ujistit, že po letní přestávce eh, budete, eh, že si promluvíte s panem Timmermansem která, který vlastně má na starosti pokrok této směrnice. Takže můžete mě ujistit, že promluvíte s panem Timmermansem a bez ohledu na výsledek hlasování v parlamentu, že on se zaváže k tomu, že bude toto téma dále rozvíjet a že ho nestáhne? Děkuji. Nyní paní Bearder. Nebo pan Torvalds, omlouvám se. Děkuji, my se neustále snažíme mást vás, pane předsedo, a daří se nám to. E, děkuji vám, že jste přišel a dám vám velice konkrétní otázku. V roce 1953 během velkých záplav v Zauderze e, e, byl zničen habitat kormorána sinensis. Přičemž kormoráni byli tehdy chráněni zákonem. Co se stalo potom? zhruba od roku 86-87 eh, se tento pták eh, rozlož, eh, velice Je z něho takový mor. Máme jich 20 tisíc ve Švédsku, 30 tisíc v Německu, jsou v Německu, jsou v Dánsku, Polsku, po Baltí, patrně jsou i v Kaliningradě, přestože to Rusové nevědí, a máme je ve Finsku. a většinou e, ministři nedělají nic, sedí se založenýma rukama, protože je to nepříjemné rozhodnutí. Takže to nepříjemné rozhodnutí bude na vás a já velice napětě čekám na vaši odpověď. Děkuji. Nyní paní Schreier-Pirk. Děkuji, pane předsedo. položím otázku paní ministrině a nejdříve bych chtěla říct, že doufám, že budeme mít v příštích šesti měsících dobrou spolupráci. A já bych za Nizozemsko položila tuto otázku. Jak to vypadá ve dvou věcech? Cirkulární ekonomika, ta je pro nás velice důležitá. A velmi důležitá také pro zemědělce. A já se ptám, můžete nebo zvažujete nějaké společné cíle? Je třeba chránit vodu, ovzduší i půdu. A dále, o, cirkulární ekonomika. To znamená například i to, že budeme eh, recyklovat eh, koncentráty minerálních látek. Již 30 let se o tom v Nizozemsku hovoří, ale je třeba, aby to vešlo do legislativy a dále Natura 2000 si směrnice o habitátech. Jistě podporuji vaše cíle v této oblasti, ale jsou tady problémy zejména v oblasti implementace. A já bych vás ráda podpořila o to, aby jsme, eh, jak si vy, Lucembursko a my jako Nizozemsko, určité věci vypracovávali společně. Udělali se takový společný seznam priorit. V Nizozemsku již po celá staletí farmy vlastně zachovávali krajinu, provozovali zemědělství, ale nyní dochází k tomu, že zemědělci opouští v důvodu legislativních předpisů své farmy. Pan Parňo. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině, děkuji vám mnohokrát a děkuji také eh, za vaši připravenost eh, splnit ty politické cíle kter, o kterých jste hovořila. Určitě se to projeví již příští týden na té eh, neformální ministerské eh, schůzi, kde budu mít eh, čest zastupovat našeho ministra. A pokud jde o to financování, to si myslím, že bude skutečně takovým úhelným, hlavním eh, bodem eh, v tom našem vyjednávání v Paříži. Důležité bude přispět také novými finančními mechanismy, například eh, při snižování emisí uhlíku, tak aby ta řešení skutečně přispěla ke zlepšení životního prostředí. Dále se bude jednat eh, také o to, aby část zdaně finančních transakcí byla věnována právě na environmentální účely. Máme zde i Junckerův plán a strategické investice, mezi nimiž by měly být také zelené investice. Týkat by se to mělo také eh, omezení emisí z námořní a letecké dopravy posílení zelených fondů. To je celá řada velice zajímavých finančních mechanismů. A já bych se chtěl nyní vás konkrétně zeptat, jaké jsou vaše priority, pokud jde o ty nové finanční mechanismy, co tedy chcete podporovat v té nadcházející diskusi? A potom Eh, ještě se chci zmínit o glyfosátu, což je látka, hnojivo, které se používá v celé řadě veřejných parků. A lucemburská vláda přijela zákon, který tento produkt, eh, tento farmaceutický produkt od roku 2016 ve veřejných parcích zakazuje. A myslím si, že by bylo dobré i v rámci ozelenění evropského hospodářství o tom jednat na celoevropské úrovni. Děkuji a nyní paní Auken. Děkuji. Já vám děkuji za to, že jste přišla na tuto schůzi. My do vás vkládáme velké očekávání během luxemburského předsednictví. Natura 2000 je velice důležitá směrnice, díky níž si Evropská unie získala eh, velkou popularitu. Je to směrnice, která chrání biodiverzitu, chrání ptáky a je to jedna z těch směrnic, eh, Eh, na níž, si, na níž nejčastěji padají stížnosti eh, ohledně jejího výkladu. Eh, tisíce občanů si to uvědomují a chtějí, abychom tuto směrnici splňovali. Samozřejmě, že nechceme tuto směrnici otevírat nebo oslabovat, ale doufáme, paní ministrině, že vy a rada budete chránit občany proti komisi, která považuje přírodu za ta, jenom takovou maličkost. To je signál, který vyslal pan Timmermans, když jsme jednali o igelitových taškách. On byl velice podrážděný a říkal, no dobře, členské státy se o to postarají a já doufám, že vy budete na straně parlamentu a budete se snažit chránit biodiverzitu v Evropě. Eh, takže neotvírejme tuto, eh, direkt, tuto směrnici a spíše zajist, zajistěme její implementaci. Děkuji a nyní pan Pedicini. Grazie, prezidente. Signora ministro... Děkuji, paní předsedkyně, pane předsedo, paní ministrině, děkuji, že jste mezi nás přišla. My jsme nedávno zde v parlamentu schválili uh, zprávu z vlastní iniciativy o oběhovém hospodářství, ve které se stanoví, že ten stávající model hospodářství nefunguje a rovněž představuje ohrožení zdraví našich občanů. Já si myslím, že bychom eh, mohli právě oběhového hospodářství využít, abychom zastavili ten neustálý trend růstu vzhledem k tomu, že naše zdroje jsou omezené. My nepotřebujeme růst, my potřebujeme rovnováhu. A zdá se, že lucemburské předsednictví si oběhové hospodářství bere jako jednu ze svých priorit, za což jsme velice rádi. Ale já si říkám, kolik států vlastně se chce tímto směrem vydat. Protože pokud bychom skutečně měli seriózní model oběhového hospodářství, tak už zde nebude prostor pro ty sektory, které využívají fosilních eh, paliv. A my víme, že nejmocnější lobbysté, kteří jsou propojeni s vládami některých eh, zemí Evropské unie, jsou právě ti, kteří jsou eh, spojeni s těžbou fosilních surovin a ovlivňují také tyto lobbysté politiku různých zemí Evropské unie. Já bych se chtěl zeptat předsednictví, zda chcete eh, bojovat proti využívání posilních surovin a dalším lobbystům. Já, minister... Paní ministrině, zde 52. předsedkyně rady. Já doufám, že vy jako žena předsedkyně budete mít více síly a více schopnosti se prosadit než veškeří vaši mužtí kolegové při implementaci evropských pravidel neboť to skutečně je do nebe volající. Prosím, prosím, buďte tvrdá. A tady je slovo k francouzskému kolegovi, který sedí hned přede mnou k tématu vlků. 15. září bude existovat velká evropská konference o vlcích zde v parlamentu a já vás všechny prosím, abyste se zúčastnili, protože pouze v případě, když my budeme mít jasný postoj vůči radě a komisi, tak můžeme něco ovlivnit. Děkuji mnohokrát, děkuji za e, také to, že jste se zmínila o těch meziskupinách. Děkuji vám a nyní pan Brennan. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky na témata, kterých jsme se zatím ještě nedotkli. První z nich se týká zachycování a ukládání e, uhlíku a druhé se týká dobré biomasy. K tomu prvnímu CCS, skladování a zachycování uhlíku. Z technologického hlediska nyní Evropa e, zaostává. Je to technologie, kterou mnozí z nás považují za nutnou v boji proti klimatickým změnám. Na úrovni evropských států panují rozdílné názory na CCS a mě by zajímalo, jaký je názor lucemburského předsednictví. A jestli se na to dívá pozitivně, jak hodláte propagovat CCS během vašeho šestiměsíčního předsednictví? A druhá otázka ohledně biomasy. Eh, pěstují se plodiny, eh, které mají zabránit eh, spalování lesů v podobě pelet dovážených ze Severní Ameriky. Používá se to na produkci elektřiny a dochází k tomu v masových měřících. A mně jakožto jednotlivci, poslanci, není jasné, jestli je to dobré nebo špatné pro životní prostředí. Existují vědecké zprávy na obou stranách barikády, tedy z pohledu pro klimatické změny i proti klimatickým změnám změnám. A mě by zajímalo, jestli vaše předsednictví hodlá nějak eh, objasnit situaci ohledně eh, masového spalování lesů pro produkci elektřiny, ke kterému patrně dojde, eh, pokud se nerozhodneme jinak. Děkuji. Děkuji, pane Brennene. A nyní poslední žádost o slovo paní Evi. Grazie, presidente, grazie. Děkuji, pane předsedo předsedo, děkuji paní ministrině. Já bych se chtěla zeptat na návrh revize nařízení 1829 z roku 2003 eh, o geneticky modifikovaných organismech. Ale eh, to tedy nech, nechám, až to bude vaše kolegyně odpoledne. Ještě bych se chtěla vrátit k tomu glyfosátu, jak o tom hovořil již kolega Parňo. Chtěla bych se zeptat, eh, zda agentura pro, zda tedy agentura pro výzkum rakoviny by měla předložit výsledky výzkumu, ve kterém glyfosát bude patrně formálně definován jako karcinogen. A v některých členských státech je používání glyfosátu již zakázáno, jinde se dosud používá. Například v Lombardii, odkud pocházím, se používá velmi masivně. A já bych se ještě chtěla zeptat na monitorování tohoto herbicidu, které je velice nestejnorodé. Například v Lombardii se to monitoruje, ale v jiných částech Itálie nikoli. Takže jsou zde e, velké rozdíly, i pokud jde o kontrolu dopadu těchto látek e, a negativní účinky jak na zdraví, tak na životní prostředí, protože ty údaje jsou velice znepokojivé. A samozřejmě, že, samozřejmě, že i zintenzivnění zemědělství a používání pesticidů a herbicidů je jedním z největších rizik pro biodiverzitu. Takže bych se chtěla zeptat, eh, zda v rámci revize strategie pro biodiverzitu do roku 2020 berete tyto aspekty vážně v úvahu. Eh, Děkuji a ještě další otázka paní Dali. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní ministrině, budu hovořit malcky a chtěla bych se soustředit na implementační eh, rámec eh, o kvality ovzduší a na silnou potřebu eh, snížit znečištění. Jsou to tedy politiky čistoty ovzduší a e, klimatické politiky. Paní ministrině, vy jste o tom hovořila ve svém úvodu a říkali jste, že značnou část e, našeho problému s čistotou ovzduší tvoří výfukové emise e, z aut, nákladních automobilů, které obsahují oxidy dusíku a částicovou hmotu. Zvyšuje se také obsah metanu, který posiluje eh, skleníkový efekt. V současnosti máme nařízení Euro 5 a Euro 6 Eh, pro eh, vozidla a eh, komise na nich začala pracovat už před mnoha lety. Vy jste hovořila o nařízení Euro 5 a Euro 6 a já bych se chtěla zeptat na kvalitu ovzduší. Vy jste to uvedla jako svou prioritu. Je to také v tom dokumentu, který jste rozeslala a který se týká priorit vašeho předsednictví. Mohla byste uvést, prosím, více detailů ohledně toho, jakých výsledků chcete dosáhnout do konce svého předsednictví v oblasti kvality ovzduší. A právě tak o směrnici, která reguluje Euro 5 a Euro 6. Jaký je váš názor? Vy jste řekla, že nesouhlasíte s aktiv přenesené pravomoci u základních věcí, eh, jako jsou eh, emisní testy. Nicméně, eh, jaký je názor předsednictví? Kdybychom se pustili do vyjednávání, abychom dosáhli dohody poté co parlament odhlasuje svou pozici. Děkuji. A nyní, vážená paní ministrině, to bylo mnoho otázek a já vám dávám slovo, abyste odpověděla. A doufáme, že se vejdete do deseti minut, protože pak musíme hlasovat. Děkuji. Děkuji. Já jsem si, pane Dante, nepoznamenala váš požadavek. Eh, to tež platí u pana Torvalce. Pokud jde o další dotazy o zelenění evropského semestru, já si myslím, že zde je velice důležité hovořit o těch škodlivých dotacích. Pokud se podíváte na výsledky nedávných studií, tak zjistíte, že hodně peněz zde jak jde jak na fosilní paliva, tak také na škodlivé postupy v zemědělství. A z tohoto důvodu my vedeme diskuse s komisí a snažíme se nějak tyto problémy řešit, protože samozřejmě víme, že pokud není dostatek financí, tak se s tím nic dělat nedá. K tomu, na co se ptala paní Schreier, Oběhové hospodářství je pro nás velice důležité a také ekonomika, která efektivně využívá zdroje, by měla být základem inovativní a konkurenceschopné ekonomiky. Z tohoto důvodu, a tím možná odpovím i na dotaz, který položil pan pedičíny. Ano, potřebujeme rovnováhu, ale vidíme také, že objevové hospodářství přináší velký užitek. My jsme byli jedním z jedenácti členských států, který v loňském roce podepsal dopis komisi, že, bychom nemě, že by komise neměla stahovat eh, balíček týkající se odpadů. A že se domníváme, že to, co pan eh, komisař Potočník eh, předložil, se mělo jaksi projednávat dále. Eh, řada členských států byla pro zavedení oběhové ekonomiky a také pro zlepšení nakládání s odpady. Pro nás je to také klíčové a my co nejdříve začneme pracovat, eh, tedy jakmile bude ten nový návrh na stole. Pan eh, Párňu, který je zpravodajem za COP21, vy jste položil otázky, které se týkají těch finančních mechanismů. Pro nás je to klíčová věc. A skutečně chceme vytvořit ten toolbox, tu sadu nástrojů, tak abychom měli co největší přehled o všech těch nových finančních eh, mechanismech, o investicích, o daních, o zelených investicích, o garancích. Takže těch možností skutečně bude celá řada. My je všechny dáme do té sady nástrojů. A v zásadě to ukazuje, že ten Green Climate Fund je klíčový a ukazuje se, že může fungovat již před konferencí v Paříži. Tento fond, Green Climate Fund, ale není jediným nástrojem, který se dá využít. Je třeba těch nástrojů mít skutečně širší škálu, pokud chceme zajistit financování pro boj proti klimatickým změnám. A po roce 2020 by to také mělo umožnit, aby Evropa i nadále hrála konstruktivní úlohu při těch diskusích. Pokud jde o ten glyfosát, Možná to řeknu v angličtině, protože jsem byla na ten glyfosát do tázána dvakrát, je to v kompetenci ministra zemědělství, ale je to skutečně velký problém, velký úkol. Musíme zde překonat eh, to rozhodování na těch oddělených fórech, abychom tu problematiku vyřešili. Paní Auken, biodiverzita, děkuji vám za to, co jste řekla, souhlasím s vámi a doufám také ve vaši podporu u tohoto tématu. Děkuji také panu Florencovi za jeho příspěvek. Ano, implementace ta je skutečně rozhodující a my se pokusíme, tak říkajíc, vedle implementace ovšem bychom měli vždy zohledňovat také financování, tematizovat tuto otázku. Takže jde o to sladěvat politiky. Pane Brenene, zachycování a okládání uhlíku CCS. To během našeho předsednictví eh, nebude řešeno, jsou s tím spojena určitá rizika. My v Lucemburku, Lucembursku máme poměrně restriktivní legislativu. Dnes se setkají generální eh, ředitelé na ředitelství pro na generální ředitelství pro klima. Já zde chci říci, že my potřebujeme především udržitelný přístup v oblasti boje proti klimatickým změnám. K tomu, co říkala paní Eleonora Evi, monitorování glyfosátu O tom jsem již hovořila. Je tam třeba skutečně zavést odpovídající spolupráci. My čekáme na výsledky té studie a hovořit musíme nejen o glyfosátu, ale o používání pesticidů jako takovém. A na závěr k tomu, co říkala paní Dali, kvalita vzduchu a klima. My se snažíme dělat, co je v našich silách a jsme připraveni spolupracovat i s parlamentem a snažit se dosáhnout politické dohody. Víme, že to bude obtížné, ale skutečně uděláme vše, co budeme moci, abychom toto téma posunuli co nejvíce kupředu. Ještě otázka paní Girling. Tu jsem opomněla. Já jsem nedávno se setkala s generálním tajemníkem. Ano, já jsem si k vaší otázce poznamenala, že jsem měla nedávno kontakty Takže my jsme o tom Eh, s panem komisařem diskutovali. A i zde se budeme snažit eh, odblokovat eh, jednání o NEC a také pokud jde o Euro 5 a Euro 6. Děkuji mnohokrát za vaše odpovědi, paní ministrině. Nyní tedy uzavřeme první část našeho jednání. Poděkujeme lucemburské ministrině životního prostředí za velice zajímavou výměnu názorů a také za možnost, kterou jsme měli eh, položit vám dotazy, na které jste laskavě odpověděla. Nyní jednání na minutu přerušíme a poté začneme hlasovat.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 Je na čase začít s hlasováním, ale ještě před hlasováním e, tu mám jedno oznámení. Martin Fuchs odchází ze sekretariátu Envy do sekretariátu výboru TRAN. E, děkuji mu za jeho podporu poslanců výboru Envy a přeji mu hodně štěstí v nové funkci. A nyní můžeme začít bodem 5 na našem pořadu jednání, což je hlasování o návrhu směrnice Evropského parlamentu a rady o limitech emisí určitých znečišťujících látek ze středních spalovacích zařízení. A můžeme rovnou hlasovat. Je to jediné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste? Končím hlasování. Přijato. A nyní se můžeme přesunout k dalšímu bodu našeho pořadu jednání, což je hlasování o směrnici NEC Gratulujeme zpravodaji pro střední spalovací zařízení panu Gřibovi a můžeme začít hlasovat. Ten hlasovací seznam je tlustý jako kýha. A můžeme začít tedy s další zprávou, zprávou paní Gerling. A začneme pozměňovacím návrhem 14a od výboru Agri. Ale teď přejdu do italštiny. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme, omlouvám se. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Omlouvám se. Tak začínáme dobře. Pozměňovací návrh. Asi došlo k nějakému uh, skluzu v tlumočení, takže jsem si myslela, že jste hlasovali pro. Pozměňovací návrh 126. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? proti, zdržel se schváleno. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 5, což je doplnění k kompromisu 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu ITRE 9, který je stejný jako 128 a 129. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Nyní hlasujeme o kompromisu číslo 4a. Omlouvám se. Já tam mám chybu v tom hlasovacím seznamu. Takže kompromis 4. Kdo je pro? Proti. Zdrželo se. Sch- ověříme. Avete votato tutti? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Nyní kompromis 22, tedy 4a. Kdo je pro? Proti? zdržel se, ověříme. Kompromis 4a ověříme, protože 22 odpadla. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Schváleno. Nyní návrh 155, 155 kolegu Eichhauta a dalších. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní kompromis 18. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Dále budeme hlasovat o kompromisu 19. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti. Zdržel se, ověříme. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Schváleno. Nyní budeme hlasovat o kompromisu číslo 21. 21. Já vám dám čas, abyste si to našli, protože jsme přeskočili řadu stránek a jsme tedy u kompromisu číslo 21. Strana 16. Kompromiso 21. Chi è a favore? Kdo je pro kompromis 21? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zdá se mi to přijaté, ale raději to ověříme. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o ITRE 12. ITRE 12. ITRE 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 16. Zpravodaje. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Nyní 183, 183, kdo je pro, proti, zamítnuto. Nyní 184, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pokud chcete, abychom to ověřili, tak to ověříme takže ověřujeme. Máme zde jednoho EPP navíc. Končím hlasování. to. Nyní Agri 24, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 186, kdo je pro? Proti. Zdržel se, zamítnuto. Nyní návrh ITRE Ano, nyní budeme hlasovat o 187, protože kompromis 22 nebyl přijat. Takže nyní návrh 187. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu ITRE 13. ITRE 13, kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto. Nyní kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Kompromis jedna. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dále. Číslo 209, kolegyně Pěty Kajnen. 209. Kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 212. 212 kolegyně konečné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Votiamo l'emendamento 200. Dále, dále 215, eh, opět protože 22 padla, takže návrh 215. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Ověříme. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Samítnuto. to. Dále hlasujeme o návrhu 20, který je stejný jako 213 a 214. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se schváleno. Dále návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se zamítnuto. 216. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dále návrh ITRE 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. ITRE 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 217. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 232, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 19, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 222, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Dále 22 a 218 jsou stejné, takže kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 219. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Dále 220 a 221 ty jsou totožné, takže kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Dále návrh 23 zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Dále ITRE 18. Kdo je pro? ITRE 18. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Nyní 24. 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dále návrh 228 kolegyně Berder a Federly pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 229, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 230, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme? Tak ověříme. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o návrhu 231. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. A nyní budeme hlasovat o kompromisu 15. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pak zde máme kompromis 7. Kdo je pro? proti, zdržel se schváleno. 251. 251. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Dále 252. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Ověříme. Ověříme. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Schváleno. Nyní budeme hlasovat o návrhu 254. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 257. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Nyní Identické 261 a ITR 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se schváleno. Zamítnuto. Zamítnuto. Dále 259. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 260. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Nyní 262 a 263. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní 264. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Nyní kompromis 5. Kdo je pro kompromis 5? Proti? Zdržel se? Schváleno. Nyní přejdeme eh, k 269 kolegyně Konečné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Dále 270, 271, 272, 273 a ITRE 21. Ty jsou všechny identické. Kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. Dále 274 kolegyně Višněvské. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 275. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. ITRE 22. Kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. Dále 260, 276 a 277, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o 278. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 279. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Dále kompromis 3. Kompromis 3. Kdo je pro? Kompromis 3. Proti. Zdržel se. Schvál. Potom zde máme kompromis 16. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Potom zde máme identické 293 a 294. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Agri 31, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Nyní 297. 297. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Dále 298. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Nyní identické 299, 301, 302. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. uvěříme. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Zamítnuto. O jeden hlas. Dále 300, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. Třista pět. Třista pět. Kdo je pro? Proti. Zdrželo se zamítnuto. Dále pozměňovací návrh Agri 33. Agri 33. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Nyní přejdeme ke kompromisu 2. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti. Zdrželo se. Schváleno. Nyní kompromis 6. Kompromis 6. Kdo je pro? Omlouvám se, říká pan předseda. Musíme ještě hlasovat o Agri 36. A kdy 36? Kdo je pro? A kdy 36? Kdo je proti? Schváleno. Nyní kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dále pozměňovací návrh 348. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. 350. 350. Kdo je pro? Zdržel se? Zamítnuto. 352. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. A nyní kompromis 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh ITR 32. ITR 32. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Nyní identické 358 a Agri 38. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Nyní hlasujme o kompromisu 13. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Nyní 46 zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. 362. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Nyní budeme hlasovat pozměňovacím návrhu 363. 363. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Nyní 364, 365, 366 a ITRE 34, to jsou všechno identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. ITRE 35, kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 6, který je stejný jako Agri 17. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Sedmička zpravodaje, kdo je pro? Sedm zpravodaje, proti. Zdržel se schváleno. Agri 18. Kdo je pro? Proti. Zdrželo se schváleno. Osmička. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se schváleno. Dále devítka. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se schváleno. Nyní pozměňovací návrh číslo 11 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dále pozměňovací návrh 134. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 136. Kdo je pro 136? Proti? Zdržel se? Ověříme. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Schváleno. Socialista, prosím, zvedejte ruce. Dále budeme hlasovat o 137. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Dále 367 kolegy Křiba. 367, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 372, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 373, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Nyní 412. 412. Kdo je pro 412? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 413. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Ověříme. Ověříme. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 414. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Dále Agri 44. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 415. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Agri 45. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Nyní 417. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel zamítnuto? 418, kdo je pro, proti, zamítnuto. 419, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Dále ITR 41, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 420. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis číslo 9. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Dále Agri 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Nyní 427. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A dále 428 a 429 identické. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme. Ověřujeme. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Omlouvám se, schváleno. Dále 430 a 431. Kdo je pro? proti, zdržel se schváleno. Dále 432, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. to. Dále 433. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. 434. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 435 a 436 jsou identické. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Vzhledem k tomu, že kompromis 23 nebyl přijat, budeme hlasovat o 437, 441, kdo je pro, proti, Socialisté, jak jste hlasovali? Nikdo jste nezvedli ruku. Dobře, takže to ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Dále 438 a 439. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. ITRE 42, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 440, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Dále pozměňovací návrh 47, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 442 a 443 identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dále 444. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 445. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 446. Zamítnuto. Dále 447. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 448 a 449 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dále 451. Kdo je pro 451? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 452, 453 a 454 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dále 456, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 458, kdo je pro, proti, Zdrželo se, zamítnuto. 459. 459, kdo je pro? Proti. Zdrželo se. Zamítnuto. 460. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 461. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 464 a 465 jsou identické. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Dále 469. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 468, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, ověříme. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Dále 470. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Nyní 471. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 474. Kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto. 472 a 473 jsou identické. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní 475. Kdo je pro 475? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Nyní 476, 477 a 478, ty jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Kompromis 12. Proti? Zdržel se? Schváleno. Nyní 483. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto. 484 kolegy Florence, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 485, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 486, kdo je pro? Proti? se zdržel? Zamítnuto. 487. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 488. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 489 a Agri 50 jsou identické. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. Ověříme. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Schváleno. Nyní 493. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 494, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Návrh 50, kdo je pro, proti, zdržel se, Schváleno. Dále hlasujeme o pozměňovacím návrhu 501, který je identický s 502. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Pětset 517. 517. Dísek je jár. Kde pro, kde proti. Zdržel se zamítnuto. 518. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 519 a itre 43 jsou identické. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Ověříme. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Dále 520. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 521. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto.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 Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Dále ITRE 2. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 60. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 67, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 63 a 64 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Dále 65. Kdo je pro 65? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 66 a Agri 4, kdo je pro ně? Proti, zdržel se, zamítnuto. Dále 68 Agri 5 identické, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Schváleno. Ověříme. Dobře, tak ověříme. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Dále. Agri 3. Agri 3. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Dále. ITRE 5. ITRE 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Nyní návrh 78. Kdo je pro? 78. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Agri 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 79. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Od 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 82. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 81. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 83. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. essendo stato adottato l'emendamento 89, eh, gli emendamenti 85C, 86B, 87B. 89 a další odpadají a nyní budeme hlasovat o 92A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Andiamo avanti, abbiamo verificato che tutti gli... Tak jdeme dál. Další pozměňovací návrhy odpadají a nyní budeme hlasovat o návrhu 101. Kaputo, Branen, Leinen, Dans a Poc. 101. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu 108. kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 112 pro, proti, zdrželi se, přijato. 109 a 110 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sto sedmnáct pro, proti, zdrželi se, přijato. 118 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Avete votato tutti? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Agri 12. Pro. proti, zdrželi se, zamítnuto. 122 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat o návrhu jako celku v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Děkuji. Alla relatrice. Děkuji. To vote the last report for today. A poslední dnešní zpráva. Pokud jste připraveni, můžeme začít s posledním hlasováním. Je to zpráva o evropské strategii jaderského a jonského regionu. Zpravodajem je pan Afronte. Kompromis 1. Kdo je pro kompromis 1, kdo je proti? Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro?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 Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Kompromis 2. Proti? Zdržel se? Schváleno. Dále hlasujeme o pozměňovacím návrhu 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? proti, zdrželo se, schváleno. 29. Kdo je pro? Proti, zdrželo se, schváleno. 30. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 31. Kdo je pro? Proti. Ověříme. vota to tu. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Samítnuto. 34. Kdo je pro? Proti. Zdrželo se. Schváleno. Dále kompromis 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 40. 40, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Samítnuto. 47, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Neviděl jsem to. 46, 47, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 50, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Dále návrh 58. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Ověříme. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 59, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 60, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 61, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 62, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 63. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 64. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 65. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 66. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 67. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Dále přejdeme k citations číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Číslo 3. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. Číslo 4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu v pozměněné formě. Prosím, můžete hlasovat. Avete votato tutti? Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Schváleno. Děkuji kolegyni, kolegovi fronte. To je tedy konec dnešního hlasování. Dáme si dvě minuty pauzu a ti, kdo už to zde nechtějí být, tak mohou odejít. Dear colleagues, Vážení kolegové, Dear colleagues, we can start. Vážení kolegové, můžeme začít s bodem 9 pořadu jednání. Je to e, diskuze o našem návrhu stanoviska k rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2016. A nejprve dáme slovo komisi. aby eh, se vyjádřila k návrhu stanoviska a dávám proto slovo François Kazana a Guido Leclercovi. Můžete začít. Okay, thank you, Mr. Chairman. I'm Mr. Leclerc representing Děkuji, pane předsedo. Já jsem Guido Leclerc z Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost. Pokud jde o naše generální ředitelství, máme dva programy, zdravotní péče a potraviny a krmivo. Ten zdravotní program tvoří zhruba 62 milionů euro, a e, potraviny a krmivo 264 e, milionů. Obojí e, odpovídá třetímu roku víceletého finančního rámce. Takže pokud jde o závazky, nemáme žádný konkrétní problém. Pokud jde o platby, na konci roku 2014 jsme neměli problémy na konci roku 2014 a neočekáváme problém ani na konci tohoto roku a proto ani na konci příštího roku. Pokud jde o potraviny a krmivo, krmivo. Tam je eh, drobný problém eh, s proplacením členských států, které nemohlo proběhnout na konci roku 2014, respektive proběhlo eh, jen částečně a potom bylo doplaceno v průběhu roku 2015. Letos podobný problém nečekáme a současná částka na platby pro rok 2016 by měla být dostatečná. Bezpečnost potravin a zdraví, eh, respektive naše generální ředitelství, je zodpovědné také za decentralizované agentury. Máme pět agentur, z nichž jedna je zcela eh, financovaná z poplatků CVPO a pak jsou další, které jsou částečně financovány z poplatků a to je EMA a eh, aktivity z EKA ohledně biocidů a potom plně financované ze strany EU jsou EFSA a ECDC. Částky a personál u čtyř z těchto agentur přesně odpovídají sdělení komise z července 2013. Pouze u biocidních aktivit EKA je ta částka jiná a množství personálu je také jiné, vzhledem k tomu, že úroveň očekávaných příjmů, očekávaných v době přijetí, Eh, návrhu pro rok 2016 je nižší než plán. Musíme tedy zrevidovat úroveň dotací a také personál eh, této agentury. Pokud jde o pilotní projekty a přípravné akce, byla parlamentu zaslána zpráva, eh, pracovní dokument část 4 z roku 2015 z června obsahuje všechna data o pilotních projektech. Eh, k tomu, eh, nebo ke, ke stanovisku nemáme žádné komentáře. Děkuji. Děkuji, já jsem François Kazana a zastupuji generální ředitelství pro životní prostředí a klimatickou akci. My máme program LIFE, ten se týká těchto dvou obecných směrů, jednak jedna čtvrtina pro DG klima a tři čtvrtiny pro DG životní prostředí. Návrh rozpočtu na rok 2016 v současném hospodářském kontextu oceňujeme v zásadě eh, navýšení závazků na 6,4%. Myslíme si, že by nám to mělo umožnit pokýt ty nové závazky, pokud jde o naše projekty, které budou moci být financovány v roce 2016. Jak víte, jedna část toho programu byla svěřena výkonné agentuře, která spravuje veškeré nové projekty. Generální ředitelství pro životní prostředí i nadále bude řídit ty staré projekty, které byly zahájeny již dříve a které tedy dobře známe. Také máme Kokraňskou agenturu, to je agentura, Evropská agentura pro životní prostředí. Tam jsou ty eh, návrhy eh, také předmětem komunikace komise. A máme tam ještě jednu položku zvláštní, která se týká multilaterálních smluv a mezinárodních dohod a tam jsme požádali o navýšení té položky, protože tam budou nové příspěvky týkající se biodiverzity, smlouvy z Nagoji, protokolu CITES, protože Evropská unie také přistoupila k nové úmluvě, která se týká pohraničních vod. Tato rozpočtová položka je poměrně citlivá, protože tam eh, ty eh, fondy spočívají na kurzu, respektive závisí na kurzu eura a dolaru, protože my toho hodně platíme v dolarech. A oproti té původní eh, zprávě to Koreper trošku zredukoval, tedy rada, takže tam máme trošičku obavy u této položky na rok 2016. Pokud jde o řízení plateb, tam jsme optimističtější, než jsme byli v uplynulém roce a také na rok 2015. Ty částky podle našeho názoru umožňují od roku 2016 eh, mít eh, uspokojivou situaci, pokud jde o platby a uspokojení poptávky po financování. A je to díky příjemcům, protože my jsme od některých z nich dosud žádosti o platby neobdrželi a příjemci to asi odloží až na konec tohoto roku, případně na začátek roku příštího. Takže tam ta situace, pokud jde o platby, by měla v těch nadcházejících dvou letech být lepší, než tomu bylo v roce loňském. Děkuji. Grazie. E- Děkuji. A nyní já, jakožto osoba zodpovědná za stanovisko výboru Envy, mám také několik připomínek k tomuto návrhu rozpočtu. Jsme přesvědčeni, že vysoká úroveň ochrany životního prostředí a zdraví v rámci Evropské unie je nezbytnou podmínkou pro hospodářskou prosperitu unie a také bezpečnost, zdraví, bezpečnost potravin a Eh, krmiv a také mechanismy, které pomáhají chránit proti přírodním a člověkem způsobeným katastrofám, jsou naprosto důležité pro všechny evropské občany. Proto se domníváme, že ty navzájem eh, propojené eh, položky, které jsou určeny na tyto cíle, musí být financovány odpovídajícím způsobem a nějaké redukce nemůžeme tolerovat. Na druhé straně je také třeba přihlížet k tomu, že přidaná hodnota evropských politik je vždy značná. A tyto rozpočtové položky mají potom také velice silné pozitivní dopady, jak v oblasti životního prostředí, tak v oblasti lidského zdraví. Pokud jde o závazky i platby, ty částky jsou v souladu se zdroji, které se předpokládají, že budou dostupné v rámci víceletého finančního rámce. Ale stejně jako tomu bylo v uplynulých letech, tak my jsme trošku znepokojeni, pokud jde o situaci u plateb. Protože již několik let na konci roku se setkáváme s tím, že máme provést platby, ale nemáme na to dostatečné prostředky a rada není připravená ty platby pokrýt. Takže se to musí přesunovat na další rok. Tyto platby a tyto přesuny se často týkají proplácení členským státům u těch politik, kde členské státy plánují eh, mít určité zdroje. Tam to není problém, ale někde to spoždění vede ke zpomalení programu. To se stalo v minulosti několikrát i u rozpočtové položky, které se týkají portfolia tohoto výboru. Pokud jde o plánování u programu LIFE, výbor vítá navýšení o 27,7 milionů v roce 2016, ale domníváme se, že program LIFE, respektive zdůrazňujeme, že představuje pouze 0,3 na rok 2016 a pouze 0,73 v tom druhém okruhu. Pokud jde o, zá, o závazky a takováto nízké, takovéto nízké hodnoty, navzdory e, pozitivnímu přínosu programu LIFE jsou již několik let nezměněny. Pokud jde o další rozpočtové položky, tam si myslíme, že v některých případech je potřeba ty platby a závazky eh, v rámci víceletého finančního rámce přesunout. Dále zde jde také o potřeby agentur. Pokud jde o ten návrh rozpočtu, tak některé agentury vlastně eh, jsou jaksi využívány pro ty úspory. Především se to projevuje snižováním počtu zaměstnanců. A toto snižování právě se projevuje, to snižování těch eh, počtu zaměstnanců se projevuje právě i u agentur. Těch agentur je celá řada, nyní mám na mysli konkrétně EMA a EKA. E Ty mají ještě dodatečné dotace, dodatečné příjmy, které pocházejí z poplatků za úkoly, které tyto agentury plní. Především EMA, ale i EKA poté co jim byly svěřeny úkoly v oblasti biocidů, mají v současnosti velké problémy, protože na jedné straně jim byly přiděleny další úkoly, ale na druhé straně jim odebíráme jaksi prostředky na ty zaměstnance. Takže oni potom nejsou schopni své úkoly plnit. Takže i s ohledem na tento aspekt bych požádal komisi, aby věnovala tomuto problému zvláštní pozornost, protože nechceme, aby ty nové úkoly byly znemožněny. Proto, že agentury nemají dostatečný počet personálu. A ještě než skončím, chtěl bych eh, zmínit pilotní projekty a přípravné akce. Dnes se setkáme s Jose Manuel Fernandesem, který je obecným zpravodajem pro rozpočet na rok 2016 a budeme diskutovat také o prioritách a pilotních projektech. Obdrželi jsme předběžné vyhodnocení ze strany komise včera včera předevčírem a z těch 23 návrhů, které byly našemu výboru zaslány, jeden eh, nebyl vyhodnocen a u těch eh, ostatních eh, máme 15 hodnocení C, 3D, 3B a pouze jedno hodnocení A. To znamená pilotní projekt, který by mohl být proveden v té podobě, v jaké byl předložen. Já bych chtěl vyzvat kolegy, aby přepracovali ty pilotní projekty v souladu s tím vydaným hodnocením, tak aby více těch pilotních projektů bylo přímo proveditelných a aby mohly být předmětem té konečné dohody o rozpočtu. Tím apeluji na kolegy, aby se do toho aktivně a pilně zapojili. Tímto bych skončil a prosím, kdo chcete hovořit, ujměte se slova. Matiasi. Děkuji. Dnes hovořím za kolegyni Karin Karenbach, která zde bohužel nemůže být. Ona je naší stálou zpravodajkou za politickou skupinu SAD pro rozpočtové záležitosti zde na výboru Envy. A Karen Karenbach mne poprosila, abych řekl, že vítá stanovisko kolegy La Giovanni Lavia, který je naším zpravodajem, a že veškeré oblasti jsou v tomto stanovisku velice dobře pokryty. To platí jak pro oblast Envy, tak pro program Life, a pilotní projekty a také výzkum a Horizont 2020. Toto vše kolega velmi dobře pokryl. Problém decentralizovaných agentur je pro Karin Karenbachovou také velmi důležitý. Je třeba poukázat, že na tomto místě máme jistě obzvláštní postavení. Pan kolega Lavia to právě řekl. Personální vybavení agentur. Tyto agentury se financují také pomocí příjmů z poplatku. O tom jsme hovořili již v předešlé debatě. Možná by bylo dobré, kdyby to komise vzala na vědomí. Neboť pokud podniky platí, tak to jsou klienti, zákazníky, je třeba k ním taky tak přistupovat, tak aby jejich eh, žádosti byly tedy vyřízeny v době, která je vhodná protože oni za to platí, proto není možné eh, vzít mušky a seškrtat náklad na personál plošně všude. Přesně to eh, mám na to stejný názor jako kolega a Paní Karenbachová předloží dva návrhy, které jsou pro ní důležité. Jednak se to týká financování programů, které se věnují eh, rovnostem ve zdravotnictví a pak další, který se bude týkat ekologické zemědělství. Takže pro tyto dvě oblasti předloží pozměňovací návrh. Ale jinak musím říct, že vystavilo kolegově Laviu vy velice dobré vysvědčení. V Německu bychom mu dali tak jedničku či jedna minus, takže děkuji mnohokrát. Děkuji, Matyasi. A nyní předávám slovo paní Konečné. Děkuji, pane předsedo. Také já děkuji za ten upravený návrh. Myslím si, že z velké části obsáhl to, na co jsme upozorňovali, když jsme eh, ten rozpočet projednávali na začátku. Nicméně jistě pochopíte, že jako kontaktní osoba pro ECDC nemůžu být spokojená s rozpočtem této agentury na příští rok. Agentura se má stěhovat, eh, potřebuje nové prostory, Dali jsme jí během posledního roku několik nových, velmi zásadních úkolů spojených s, ať už to bylo s eh, ebolou či s dalšími infekčními nemocemi, které se nám šíří mm, v Evropě a jsou zdraví ohrožující. A já si myslím, že snížení tohoto rozpočtu nepřinese, nepřinese nic pozitivního, protože se rozhodně jedná o agenturu, která dneska neplýtvá lidskými zdroji těch lidí a odborníků. Je tam tak akorát, aby stíhali to, co my jim tady politicky ukládáme, že stíhat mají. A já si myslím, že i chybné rozhodnutí této agentuře prostředky snižovat. Tak to bude znít i můj návrh eh, v rámci, eh, v rámci pozměňujících návrhů. Já se s tím prostě nemohu eh, jako kontaktní osoba stotožnit. Nemyslím si, že bychom tam ty peníze vyhazovali. Myslím si, že každé euro tam investované je zpátky investované do zdraví občanů Evropské unie a do bezpečnosti eh, občanů Evropské unie. Takže to je můj názor. Děkuji. Thank you very much. And now, Mr. Děkuji a nyní pan Javor. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych se chtěl připojit eh, k našim kolegům. Podle mého názoru eh, návrh stanoviska, který máme od našeho předsedy, je velmi dobrý a dobře schrnuje perspektivu Envy na rozpočet pro rok 2016. Já bych chtěl dodat dvě věci eh, k těm eh, věcem, které už byly zmíněny. Eh, jedna se týká agentur. A kromě agentur bych chtěl ještě zdůraznit roli EFSA, který podle nového nařízení o GMO bude mít další pracovní zátěž v nadcházejících letech a je naprosto nepřijatelné, nezajistit eh, pro EFSA patřičné zdroje, aby mohl správně fungovat a pracovat na svých úkolech. A nezajistit zdroje na to, aby mohl provádět proceduru schvalování GMO. Myslím si, že EFSA je zásadní otázka právě proto. A dále k live a eh, projektu eh, konzervace přírody, tak zpráva o stavu přírody eh, Agentury pro životní prostředí z letošního jara eh, jasně ukazuje, že jestliže dochází k pozitivnímu vývoji v evropské přírodě, v evropském životním prostředí za posledních pár let. Pak se to úzce dotýká právě úsilí sítě Natura 2000, LIFE a dalších konzervačních projektů Evropské unie. Pokud bychom tedy chtěli splnit naše cíle strategie biodiverzity, je nevyhnutelné navýšit zdroje pro projekty konzervace přírody, včetně LIFE Eh, které mají navýšení v roce 2016, ale jak eh, zmínil pan předseda, LIFE je jenom velice malá část evropského rozpočtu a já si myslím, že každý cent eh, vynaložený na konzervaci přírody v Evropské unii přispívá k udržitelnosti v Evropě. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Dornáno. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, předsedovi, tedy vám, za váš návrh eh, zprávy, ale mám k tomu několik připomínek. Nejprve k otázce finančních nástrojů. Já chápu, že je třeba mít takové environmentální eh, politiky, které tedy přispějí ke zlepšení kvality životního prostředí, ale máme zde nástroje jako třeba EFSI a ty nepovažuji za dostačující. Pokud by členské státy měly přesunovat velké finanční prostředky do nějakých špatně definovaných evropských projektů, tak bych vystoupila proti tomu pokud jako třeba v oblasti sociální a zaměstnanosti by bylo umožněno některým ministrům navýšit tyto rozpočtové položky, tak bych také proti tomu byla. A pokud bychom měli financovat eh, metro v některých menších městech eh, s výmluvou, že bojujeme proti klimatickým změnám, tak bych také proti, této, proti tomuto nedostatku subsidiarity vystoupila. Chtěla bych také upozornit eh, na určité věci související s bojem proti klimatickým změnám. Nemůžeme financovat eh, takové klimatické eh, změny, které budeme aplikovat pouze my a ty další velcí znečišťovatelé je aplikovat nebudou. Do toho prostě nemůžeme lít miliardy z kapes našich občanů. A na závěr ještě k těm agenturám. Skutečně tam to snižování prostředků pro agentury je velice politování hodné, i když na druhé straně eh, evropské instituce toto očekávají od eh, členských států, to snižování těch prostředků. Já si ale myslím, že bychom neměli uh, ty eh, prostředky snižovat eh, tak, aby potom ty agentury nemohly plnit svou práci. Mělo by zde být eh, transparentnější rozhodování, pokud jde o to přidělávání prostředků jednotlivým agenturám a patrně bychom tomu měli věnovat hlubší analýzu. Myslím si tedy, že bychom měli dbát na to, aby prostředky odpovídaly skutečně těm potřebám. Thank you very much. I don't know if the commission... Děkuji. Nevím, jestli chce ještě komise reagovat, zejména na otázky na agentury, protože někteří poslanci vysvětlovali, že v návrhu jsou určité škrty, které nejsou v souladu s našimi požadavky. Ano, děkuji, pane předsedo. Ano, pokud jde o agentury, plně si uvědomujeme, že e, jejich práce je náročná je, je to náročné nejen pro agentury samotné, ale i pro služby komise. Náš pohled je takový, že personální škrty e, jsou zatím e, pokryty e, streamlinovacími procesy v agenturách, tedy po přesouvání personálu tak, aby to řešilo opravdové priority agentur. A částky, které jsou alokovány a množství personálu těchto agentur jsou předmětem diskuze s agenturami agenturami v současnosti a jsme přesvědčeni o tom, že zdroje jsou dostupné na to, aby agentury plnily eh, své úkoly. Eh, jediné omezení je u, eh, aktivitách, u aktivit v oblasti biocidu u EKA, eh, kde došlo ke změně výše poplatků, které EKA dostává, což může mít vliv na zdroje, které budou potřeba příští rok k plnění jejich úkolů. Stále to však musíme proskoumat a zjistit, jaké jsou konkrétní dopady. Děkuji. Děkuji. Nevím, jestli eh, si chce vzít slovo ještě někdo. V tom případě připomínám eh, časový harmonogram. Eh, Lhuta pro pozměňovací návrhy je 17. července, hlasování ve výboru NV 3. září a hlasování pro pozměňo, pardon, lhuta pro pozměňovací návrhy v rozpočtovém výboru 20. No, ne, také 3. září a hlasovat v rozpočtovém výboru eh, se bude 22. 23. září. A hlasování na plenárním zasedání eh, na 2. říjnovém zasedání. Tak tím si myslím, že můžeme skončit naši schůzi a uvidíme se odpoledne. Děkuji vám.